Vážení kolegové, bylo mi řečeno, že eh, budu obětní beránek dnes dopoledne a připadlo mi hlasování na dnešní ráno. Takže se do toho rovnou pustíme. Všichni byste měli mít v tuto chvíli zasunuté kartičky v hlasovacím zařízení. Jsme tedy připraveni. První na programu hlasování. Ano, pane kolego? Ono zdržuje to přecházení, takže v rámci úspor časy, když už se do toho člověk pustí, tak samozřejmě musí mít také jasnou ústupovou cestu. Takže děkuji, Michael. Vidím tady ještě pár kolegů, kteří se honem honem zapisují, takže poprosím o zrychlení, protože se chystáme hlasovat. Sign also on the way out. Right, so. Navíc se můžete zapsat, až budete odcházet. Budeme hlasovat o zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny. Poprosím o klid, vážení kolegové. Pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Tím se dostáváme k 16. Kdo je pro? Pro 16. Kdo je pro? Zvedněte ruce, prosím, pro, proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Raději to ověříme, budeme tedy hlasovat o 16. pozměňovacím návrhu elektronicky. OK, velšu. Tak, kdo chce hlasovat, ať hlasuje. Uzavírám hlasování. Vidíte, že návrh byl zamítnut. A ti? Tak, já myslím, že tak to je to v pořádku. Tak jsme u osmnáctky nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto.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 proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, budeme to muset ověřit. Yeah, yeah, yeah. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto 19 k 29. Kompromis 4 pro. Proti zdrželi se schváleno. A jsme u návrhu číslo, a je to ústní návrh číslo 2 pro. Proti zdrželi se schváleno. 48 pro. Proti zdrželi se schváleno. Přejete si to ověřit? Dobře. Číslo 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 43 ku 10 schváleno. Kdo si přál to ověřovat? Má u mě černý puntík. 50 pro, proti, zdrželi se schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 55. Pravděpodobně to bude zamítnuto. Končím hlasování. 26 ku 30, to bylo relativně těsné, ano. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Teď 69 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 70 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 71 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 72 eh, oddělené hlasování, kdo je pro první část, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část, kde je pro? proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u čísla 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní návrh číslo 3 pana zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 86 pro, proti, stržili se. Schváleno. 87 pro, proti, stržili se. Schváleno. 88 pro, proti, stržili se. Schváleno. Kompromis 7 pro, proti, stržili se. Schváleno. Ústní návrh 14. Ne, Čtyři, říká pan předseda. Napravuje se čtyři. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 82 pro. Proti. Promiňte, 92 pro, proti. Zamítnuto 93. Ještě tedy ověříme návrh číslo 92. Again. The Greens? Is closed. Končím hlasování. 25 ku 31 zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, ne, 97, říká pan předseda, pro, proti, že se schváleno, 98, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98, říká pan předseda, pro, proti, zdrželi. Ne. Číslo 80, 98 už bylo, takže nyní na řadě číslo 99. 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 28a, návrh 100, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Blahopřeji. 101 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se. Prosím ještě jednou. Kdo je pro dvojku? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdá se, že to bylo přijato, ale ověříme to. Končím hlasování. 32 ku 30 schváleno. Trojka pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Čtyřka pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Pětka pro proti, zdrželi se, schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Máme dva hlasy proti, bylo to tedy přijato. Jsem si jist, že Doris zjistí, kdo byli ti dva, kdo hlasovali proti.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 ojmenují ten. Myslím si, mám pocit, že je toho relativně mnoho a je to také částečně komplikované, takže vás všechny prosím, abyste dbali o to, abyste skutečně řádně zvedali ruce, abychom se mohli vyhnout co možná nejvíce elektronickému ověřování. Takže prosím, dávejte jasná znamení rukou. Paní Omen Ruiten, máte nějakou poznámku? Prosím. Doris, ty si mě ještě nikdy nechápal. My jsme se nikdy nechápali. Pane předsedo, jménem naší frakce bych chtěl navrhnout jedno doplnění ke kompromisnímu návrhu číslo 20. Chceme tam na začátek něco doplnit, a to následující slova. To znamená eh, v souladu se zásadami mezinárodního práva v souladu se zásadami mezinárodního práva. Toto tam chceme doplnit a domnívám se, že paní zpravodajka s tím nemá žádný problém. Ja? Frau Flotr. Flotr. Paní Flotr. Monsieur Président. Pane předsedo, já bych chtěla navrhnout, k kompromisnímu návrhu 18, že jsme ochotni hlasovat pro, pokud upřesníme, že umluva pro právo e, moří je jednou ze součástí aký komunitér. Ale jen částečně. Můžeme tam, můžeme tam dodat slovo m, část, část aký komunitér? Ja, Frau Ano, paní Omen Ruiten. Text. Já v textu hovořím o Evropské komisi, na to tam odkazuji, proto tento ústní pozměňovací návrh nemohu přijmout. Postoj komise má být tedy značkou kvality na jednu. Komise má vždy pravdu. Dobrá, takže Zahájíme nyní hlasování. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále. Sedmdesát čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, Zdrželi se schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A jsme u návrhu číslo 70, 87, promiňte, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 89 ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Třetí část pro, proti. Budeme to muset ověřit. Jaká je vaše pozice? Pro. Končím hlasování. 27 ku 35 bylo to zamítnuto. 91. Devadesát jednička, první část. Kdo je pro? Proti, strželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, strželi se, schváleno. 92 první část. Pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 3. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A jsme u 97. pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 odpadá a jsme u 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A jsme u návrhu číslo 120 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část? Pro? Proti? Zdrželi se. Myslím si, že to bylo schváleno. Ověříme. Končím hlasování. 37 ku 28 bylo to schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se zamknuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. A jsme u čísla 138. Kdo je pro 138? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. A jsme u čísla 141 pro. Proti? Zdrželi se Myslím si, že to bylo schváleno, ale raději to ověříme. Třicet šest ku třiceti schváleno. Kompromis 8 odpadá přijetím kompromis kompromis 8 neodpadá přijetím kompromisu 7, takže kdo je pro kompromis 8, kdo, proti, Strželi se, schváleno. 144 pro, proti, schváleno. Ověříme. Končím hlasování. 36 ku 30 bylo to schváleno. 145 pro, proti, zažili se Zamítnuto. 147 pro. Proti. Kdo je pro 147? Ještě jednou. Kdo je proti? Zamítnuto. 148. První část pro. Proti. Takže se schváleno. Druhá část pro. Proti zdrželi se, schváleno. 149. Ne, říká pan předseda. 154. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Ne, druhá část tímto je odpadá. Kompromis 9. A takže musíme hlasovat. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 9 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 155 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 9a pro proti, zdrželi se schváleno. 174, druhá část, kdo je pro druhou část, proti, zdrželi se schváleno. A jsme u čtyř návrhů, kde mnoho lidí myslelo zcela identicky, pravděpodobně mají <laughs> všichni téhož spolupracovníka. No, byl to pan velvyslanec. Kdo je pro tento souhrný návrh? Pro? Proti? Drželi se? Takže v podstatě ti, kteří ho předložili. 89 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prosím. 188 pro. 188 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 189 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 192 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A jsme u kompromisu 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. A dostáváme se číslo 200. Kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 201 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Byla přijata 122? Ano. Takže jsme u 203. Kdo je pro? Ve dvou částech, tedy kdo je pro První část. Schváleno. Druhá. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A třetí část 203, kdo je pro, proti, zdrželi se. Také schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se Schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A jsme u 214 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 219 pro, proti, zdrželi se Není to jasné. 219 pro. Proti. Liberárové nehlasují? Takže to ověříme. Aby to bylo pro pana Lamstorfa jednodušší. Končím hlasování. 22 pro, 43 proti, zamítnuto. A jsme u 220 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 222 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvěstě dvacet pět, první část, kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 228 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 229 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13, kompromis 13a, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 233 pro, proti, zdrželi se zamknuto. 234 pro, proti, zdrželi se zamknuto. 235 pro, proti, zdrželi se zamknuto. 238 pro, proti, zdrželi se zamknuto. 240 pro, proti, zdrželi se schváleno. 242 pro, proti, zamítnuto. A jsme u čísla, u kompromisu 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 247 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A jsme u návrhu číslo 254 Latford pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 257 ve dvou částech, kdo je pro první část? Proti. Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Přijali jsme 254, takže jsme u 258. Pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 261. Oddělené hlasování první část. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. 261, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 262 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 267 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 269 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u 275 pro, proti. Ještě jednou. 275 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 277 pro, proti. Zdrželi se schváleno. 278 277 tak ji ověříme. Das ist zwei Minuspunkte für die grüne Fraktion. Pro zelenou frakci nyní dva černé body. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. War schon, war schon knapp. Bylo to těsné. 278 pro, proti, zdrželi se. Bylo to schváleno. Ano, na základě nedostatečného účasti na hlasování. 280 pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. 281 pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. 282 pro, proti, zdrželi se. zamknuto. 283 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 284 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 285 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 286 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 278 pro, proti, schváleno. Končím hlasování. 36 pro, 22 proti, schváleno. A jsme u 289 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 290 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 291 pro, Ještě jednou 291 pro, proti, zamítnuto. 294 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 295. Přijali jsme 289? Takže hlasujeme 295 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u 297 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 298 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 298 pro, proti, zdrželi se, a to jsem mi říkal, říká pan předseda. Takže 299. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 300 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 301 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 302 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 303 pro, proti, zamknuto. 304 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 305 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 306 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 307 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 308 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 309 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 310 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 311 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 312 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 313 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 314, 315 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 316 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Musíme hlasovat only the terms in parallel. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme, ale myslím si, že to bylo schváleno. Bohužel. Originál, paragraf 23. Originál, odstavec 23. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. A já jsem hlasoval špatně. Ale nezměnilo to nic. Ne, ale hlasoval jsem správně. Ne, špatně. Ale na výsledku to nic nemění. Bylo to zamknuto. Hlasoval jsem špatně, ale vyšel z toho správný výsledek. 317. První část pro proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 318 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 319 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo přijato. Končím hlasování. 26 pro 39 proti. Zamítnuto. Okay, false. False. 294 angenommen. 321 dafür. 21 pro, proti, Zamknuto. se. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u návrhu 336. Kdo je pro? Aha, takže já to mám špatně na seznamu a má to být 337. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 342 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 343 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 344 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 345 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 346 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 347 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 348 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 349 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 350 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 351 pro, proti, strželi se, zamknuto. 353, kde pro, proti, strželi se, zamknuto. Kompromis 21 pro, proti, strželi se, schváleno. 355 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Já bych prosil EPP, aby se účastnila hlasování. Končím hlasování. 355 to byla. Končím hlasování. 29 pro, 32 proti, zamítnuto. Nyní 356 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 359 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 363 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 363 byla zamítnuta. A to velmi jednoznačně. Ale pokud si na tom trváš, tak 363 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 365 takže 364? Schließen. Končím hlasování. 18 49 zamítnuto. 365 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 366 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 367 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 368 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 369 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 370 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 371 pro, Proti? Ověříme. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Nyní 371, ne, to jsme právě dělali, takže 372 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 373 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 374 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 375 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 376 376 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 378 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 379 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 380 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 381 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 387, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 389 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u čísla 398. Kdo je pro? Proti, stežili se, zamítnuto. 399 pro, proti, stežili se, zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, stežili se, schváleno. Návrh číslo 409. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To jsme kolegovi Kasoulisovi neměli dělat. Bylo to zamítnuto. 411 pro, proti, zdrželi se schváleno. 413 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 414, 415 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Jednička pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, schváleno osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka a desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, budeme to muset ověřit. Ještě jednou 19 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 20 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 21 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 25 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 30 pro, ne, odpadá. Takže 31 pro, proti,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 43. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se. Nebylo mi to jasné. Ještě jednou 47 pro, Ověříme to. Končím, téměř končím hlasování. Nyní je hlasování u konce. Zamítnuto. 49. Ne, takže 48 pro, proti, jste se. Zamítnuto. 49 pro, proti, že se zamknuto. 50. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno.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 proti, zdrželi se, zamknuto, 56 pro, proti, zdrželi se, zamknuto, 57 pro, proti, zdrželi se, zamknuto, 58 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. To nám odpadá 61 pro, proti, zdrželi se, zamknuto, 62 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 63 jsou změnou, kdo je pro, 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 65 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 66 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní se dostáváme k závěrečnému celkovému elektronickému hlasování. Končím hlasování. Zpráva byla přijata. 54 hlasů pro, 4 hlasy proti ale je to tedy o dva hlasy horší než Doris. Já, já bych velice ráda poděkovala nejenom stínovým zpravodajům, ale také jejich spolupracovníkům a Jan Velemovi a Lukovi, protože to jednání celkově bylo velice obtížné, zdlouhavé, ale ten výsledek je vynikající. Všem moc děkuji mother of the nations. Yeah. Sir Robert. Hmm? Sir Robert. Sir Robert Atkins. Pan Robert Atkins, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Jenom taková drobná procedurální připomínka. Se chci zeptat, jak to vypadá s pozměňovacím návrhem, který je navržen eh, zahraničním sekretariátem eh, Kypru, který už není eh, členem tak to byl jenom čestný návrh, říká pan předseda. Exactly. For the entire career. <laughs> Wir kommen down. A jsme u zprávy Brantner. Paní Brantnerová, přejete si vyslovit závěrečná slova? Poslední, smít poslední slovo, není tomu tak. Takže se dostáváme k hlasování. Návrh jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se schváleno. Prosím o klid na těch levných místech. Kompromis 1 pro, 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. A jsme u návrhu 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 96 pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto 97. První část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 98 pro, proti, schváleno. EPP hlasovali ale pouze dva lidé. 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Stovka, první část pro, proti, schváleno, druhá část pro, proti, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 Nebyla to schválena? Ne? Končím hlasování. 16 ku 28 tedy zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 107. Pro? Proti? Zamítnuto. 108. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 109. Pro? socialisté eh, zdvihli ruku, ruku, když se říkalo proti. Pokud jsou příliš pomalí, tak já to nemůžu mě, pak měnit tady. 109. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 110 pro. Proti. Zdrželi se. Zamknuto. 111 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 112 pro. Proti zdrželi se, schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 114 pro, ne, opravuje se předseda 115, 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9.12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 proti, zdrželi se za neúčasti EPP schváleno. Ano, mám. Pouze kolega Petering hlasoval z celé EPP, jinak nikdo. Kolega Peterin má červený puntík. A jsme u 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9, 10. Ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní návrh čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se schváleno, 129 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 130 pro, bylo to zamítnuto, protože tentokrát liberálové hlasovali proti, 130 pro, proti, zdrželi se schváleno, 131 pro, proti, zdrželi se schváleno, 100 Takže to odpadá. 911. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 133 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 134 pro, kolega kolego, poslete, nebraňte kolegu Petrigovi vykonat své povinnosti. 134, kde pro, proti, schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 136 pro, proti, paní Brantnerová. 136 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Bernd. Bernd to ruší. 136. Nyní paní Brandnerová. Děkuji. Já bych jenom ráda předložila ústní pozměňovací návrh, abych změnila ty tři měsíce na šest měsíců. 137. 137. Šest měsíců. Kde je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Návrh 35. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 36. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Ústní návrh 6 pro, proti, zamítnuto. 9-3 pro, proti, strželi se. Není to jasné. Alespoň mně to jasné není. 9, 3. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 14 ku 30 zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 30 9-2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 40 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Ústní návrh 8 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 41 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 43 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh 9 pro, proti, proti, schváleno. A jsme u kompromisu 9. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh 10. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 9.9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9.6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9.7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9.8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Kompromis 10. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Třicetku sedmnácti bylo to přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi, schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9-5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti. 82 ještě jednou pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 81 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Dvojka, trojka pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Čtyřka pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Až jsme u jedenáctky pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Dvanáctka pro, ověříme. Jedenáctku, máte pravdu. Bylo to přijato, protože jsem zase odhadl socialisty špatně, ale to se mi stává pořád. Takže to bylo přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třináctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9.1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, mohli bychom hlasovat o, všech návrzích Nenský společně? Ne, takže 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď by to šlo, dobrá, od dvacítky až po dva dvacítku. Kde pro? Proti zdrželi se. Schváleno. To byl průlom. 23 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 24 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 25 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 26 pro, proti, zdrželi se schváleno 27 pro, proti, zdrželi se zamknuto, Ne, přijato, správně, přijato. Já jsem byl tak ohromen tím množstvím hlasů z EPP. 29. Pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Elektronické hlasování o celkovém díle. ist geschlossen. Končím hlasování. Paní Brantnerová je o jeden hlas horší než obě ostatní zpravodajky. Má pět hlasů proti, ale jinak jí při, její návrh byl přijat. A měli bychom si tady založit podvýbor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

meine Damen und Herren, dear friends. Dámy a pánové, drazí přátelé. Já tady vítám pana doktora Bernara Hojera, prezidenta Evropské investiční banky, který s námi bude hovořit zejména o otázkách financování zahraniční politiky. Rovněž současně vedeme diskuzi s radou o finančních nástrojích a proto se nám to velice hodí do našich porad. Abychom se mohli podívat na to, jak to celé utvořit lépe a praktičtěji, než jak tomu bylo v minulosti. Já jsem velice rád, že zde pomocí pana Wernera Hojera máme někoho, kdo byl dvakrát náměstkem ministra zahraničí Německé spolkové republiky, takže eh, má zkušenosti i v oblasti zahraniční politiky. Má tedy skutečně cené zkušenosti, což nám bude velmi nápomocno. Víme, že Máme tady nejenom otázku nerovností v oblasti eurozóny, ale také máme e, otázku nerovností v politice sousedství, která také narůstá a sehrává tu důležitou roli a proto je zajímavé, jakým způsobem se je možné sloučit finanční nástroje s aktivitami autoritami Evropské investiční banky a dalších orgánů, tak, abychom dospěli k lepšímu efektu, aby věci neběžely paralelně, či dokonce nedocházelo k tomu, že se obrátí proti sobě. Pane předsedo, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, děkuji mnohokrát za přátelská slova na uvítanou posledním čtvrtstoletí jsme slyšeli a diskutovali společně mnohé, co se týkalo rozvíjení Evropy, my společně jsme se tehdy věnovali Lisabonské smlouvě, já za parlament a Werner Horier za Spolkovou republiku Německo a Amsterdam. Takže během 25 let eh, je, nyní jsem velice rád, že opět jsem tady v parlamentu a mohu diskutovat s bývalými kolegomi a mohu představit investici za instituci, za kterou nyní odpovídám. Ale nyní přejdu do angličtiny. Už po několik let eh, jsem velice se těším na to, že zde budu moci promluvit. Jsem velice rád, že jsem zde mohl hovořit již dříve a že jsem zde i dnes. Pan Tom Barton po mé levé straně je generální ředitel pro operace mimo EU. A protože vy budete utvářet novo, nový mandát pro uh, úvěry EIB na léta 2014-2020, budete mít také příležitosti uh, tázat se ho na konkrétní věci. Společně s členskými státy vy budete rozhodovat, kde a jak bude Evropská investiční banka podporovat mm, vnější politiky Evropské unie v následujících sedmi letech. Vnější politiky eh, podle obav některých lidí se stávají obětí finanční ekonomické krize, protože eh, Evropská unie se nyní jaksi zaměřuje na sebe samotnou. Nicméně toto je zásadní čas pro eh, Evropu, protože není čas na to, abychom se eh, vzdávali své angažovanosti. Prožíváme eh, situaci, kdy, se, kdy získávají na moci nová mm, mocenská centra, stáva, získávají více vlivu a tradiční geopolitická mapa se mění. Euro oblast je stále tu největší ekonomikou Otázkou však je, zda jsme připraveni na výzvy globalizace. Může Evropa zůstat atraktivním kontinentem, konkurenceschopným místem, který bude mít skutečně, mm, bude na výši technologického pokroku. Ty výzvy jsou především hospodářské povahy, ale dopady jsou zde také na politiku, bezpečnost a na kulturu. Finanční a hospodářská krize na obou dvou stranách Atlantiku eh, zostřila mezinárodní hospodářskou eh, soutěž. Nové trhy rozšiřují své ekonomické a geopolitické vlivy. A tento trend eh, k multipolárnímu světu se zde objevoval již předtím. Nicméně útlum v Evropě a ve Spojených státech to posílil. Jsou tu některé eh, velice lidnaté země, eh, jako je Čína, Indie a Brazílie, které posílily svůj význam v globální politice. Dnes eh, zasedání G20 jsou chápané jako důležitější než G8. HDP Číny byl poprvé přes 8 eh, bilionů dolarů, je to 55 HDP Spojených států a čínská ekonomika eh, má eh, předpoklad na tento rok, že se 8 zvýší, naroste. Takže to je stávající globalická realita. Evropa by neměla hrát druhé housle, naopak je technologicky na výši, má inovační potenciál, má demokratickou tradici a respektování právního státu. To tradičně byly hlavní hrací síly evropského úspěchu v globálním eh, v hospodářské soutěži. A doufáme, že to taky zůstane, ale za následujících podmínek. Jedině ta Evropská unie, která bude vnitřně silná, může vést i na celosvětovém měřítku. A jen ta Evropská unie, která k tomu bude finančně vybavena, si udrží e, svou pozici. Už jsem vysvětlil v Evropském parlamentu při jiných příležitostech, jak Evropská investiční banka přispěla e, k úsilím EU na zabránění krize a, a řešení krize a jakou úlohu může hrát a je od čekáno, že bude hrát e, pro Evropskou unii, aby Eh, vedla k důležitému růstu. Spíše než by měla jednat tedy cyklicky a snižovat eh, obchodní objemy, eh, po mnoho let se už snažíme aby se navýšila, navýšily finanční a úvěrové operace. A to díky rozhodnutí našich, našich hlavních upisovatelů, že se navýší kapitál o 10 milionů eur. Díky tomuto novému polštáři plánujeme, že eh, zapůjčíme 60 miliard eur nad eh, rámec bývalých cílů. To znamená, že půjčky do roku 2013 a 2015 budou, eh, budou 65 až 70 miliard každoročně a budou zaměřeny na znalostní politiku, infrastrukturní, infrastrukturní projekty, klimatické činnosti a malé a střední podniky. Dodatečné finanční prostředky budou využity výhradně v EU 27 a nebo tedy v 28 záhy, ale to neznamená, že se chceme stáhnout eh, ze zbytku světa, naopak. To bych byl silně proti tomu. Já doufám, že Evropský parlament eh, by byl eh, naším spojencem za takovéto situace. A zejména váš výbor. Už 50 let Finanční prostředky z evropského rozpočtu pro eh, externí eh, politiky jsou doplňovány dlouhodobými investicemi z EIB eh, nejdříve při rozvíjení soukromého sektoru a infrastruktury, ale nyní také v klimatických eh, činnostech. Z 52 miliard eh, půjček EIB, upsaných půjček roku 2012, více než 7 miliard, miliard eh, bylo použito na oblast nespadající do EU, a do takové sféry činnosti, jako je bezprostřední sousedství EU, Asie, Latinská Amerika, země AKT. To je eh, velká pomoc pro eh, vnější politiku EU. Máme, eh, pokud máme mít ambiciozní nový mandát pro externí půjčky a pokud jej schválíte, tak bude zapotřebí, abychom navyšovali o 10 naše současné, mm, naši současnou úroveň půjčování do neevropských zemích. To bude velmi prospívat Evropské unie. Když hovořím o desetiprocentním objemu, tak vám to může připadat jako malý nárůst. Ale když se na to podíváte v souvislosti s tím, co se děje kolem nás, a, a v jiných mezinárodních finančních institucích měli bychom si uvědomit, že tato banka EIB je skoro třikrát větší než Světová banka. A to bychom si měli e, pamatovat. Velice málo lidí to ví. A proto naše vnitřní půjčování, vnitřní úvěry musí být také e, srovnávány e, s e, tím, jakou pomoc poskytují rozvojové banky. A v tomto případě bychom jasně viděli, že Evropská investiční banka je největší z nich. Takže 10% může být skutečně hodně, když se podíváme, o jakou celkovou částku může jít. Takže se prosím nenechte zavést k falešným dojmům tím číslem 10%. Takto chceme mm, napomáhat globálnímu obchodu a to je také základ pro e, evropský export. Tím, že budeme podporovat přívěny sice do nových e, trhů, tím, že budeme e, poskytovat prostředky sítě evropských klientů po celém, po celém světě. Budeme napomáhat konkurenceschopnosti Evropské unie a současně tímto budeme navyšovat eh, ekonomický zájem v partnerských zemích. A současně je i budeme eh, přibližovat našim vlastním standardům a také AKI. Musíme ukázat eh, jako Evropská unie i, že vedeme, že jsme ve vedoucí pozici ohledně boje proti klimatickým změnám. Dámy a pánové, ve stále propojenějším a vzájemně závislejším světě mír a prosperita v bezprostředním sousedství EU je pro nás velice důležitá, stejně jako naše vlastní blaho. A to jsou tedy investice, které pro nás jsou nejdůležitější. Konkrétně to jsou přestupní eh, pomoci a eh, spolupráce se zeměmi v našem eh, sousedství po desetiletí, například když v roce 1986 Španělsko a Portugalsko přistoupili k Evropské unii, eh, tak jsme takto napomáhali a stejně tak jsme jednali i eh, s ohledem na vstup 12 nových členských států v roce 2004-2007. A nyní tyto prostředky prospívají Chorvatsku a dalším kandidátským a potenciálně kandidátským zemím. Kromě toho zde máme dvě eh, strategie sousedství. Jednu východní sousedství a jižní sousedství. Historické události z roku 2011 přinesly novou éru politiky pro jižní eh, sousedství. Není pochyb nad tím, že jižní břeh Středomoří vyžaduje trvalou eh, pozornost a podporu EU. A současně vidíme, k jakým, k jakým situaci dochází v Egyptě a k tradickým situacím eh, v Írii, pardon, v Sýrii, takže vidíme, že tento region je velice křehký. Jde o to, abychom si opětovně získali eh, důvěru lidí na ulici, kteří vyšli na ty ulice před dvěma lety, je zapotřebí jim dát také opětovně perspektivu do budoucnosti. Je zapotřebí, abychom reflektovali stávající politicko-ekonomickou eh, realitu. A proto my jsme při mnoha příležitostech eh, opětovně zdůraznili, že nám velice záleží na Jižním středomoří. více než polovinu finančních příspěvků z Evropy přichází právě od nás. Ehm, poskytuje mnoho půjček zaměřených na vytváření pracovních míst a na sociálně vyvážený rozvoj než kterákoliv jiná banka na 13 miliard eur od roku 2002 a 1,7 eh, miliard eh, v loňském roce. Navíc 100 milionů euro, které byly vynaloženy na technickou pomoc což je velice důležité při našem zaměření na, eh, na Jižní středomoří. Musíme takto napomáhat vytváření tamní technické expertíze, tak, mm, expertním znalo, znalostem. Tedy nezabýváme se jen činností bankéřů, eh, finančních specialistů, ale snažíme se také formovat, eh, vzdělávat architekty, inženýry a podobně. Toto všechno považujeme zásadní. Tato, tento strategicky důležitý region tedy Eh, od nás eh, má velký díl eh, naší pozornosti. Třeba, že tam stále jsou tedy politické a ekonomické problémy. Ale my se věnujeme i jiným částem, jako je východní partnerství v roce 900 milionů eur upsaných půjček v roce 2012 dosáhlo historické výšky a předpokládáme, že to bude 1,1 miliardy pro tento rok, včetně tedy technické asistence. Tímto způsobem se snažíme dosáhnout našich společných cílů. A já jsem si jist, že tento parlament a tento výbor bude velice bedlivě sledovat eh, to, aby eh, ve, v jednotlivých politikách eh, sousedství byla nastolena vyváženost Náš mandát má stanovit směr a objem investic mimo EU. Návrh Evropské komise eh, na rok 2014-2020 se tím to bude zabývat. Legislativní postup potřebuje rychle postoupit vpřed, protože máme velice málo času. Potřebuje nový mandát, eh, eh, proto aby mohl platit od června 2014 nejpozději, pokud chceme předejít přerušení našich externích operací alespoň tedy co se týče dalšího, mm, dalšího podepisování. Už víme, že v novém e, finančním rámci víceletem budou zdroje Evropské unie e, dosti e, omezené, zejména v okruhu čtyři, o kterém teď konkrétně mluvím, a to je Evropská unie jako globální hráč. To znamená, že se musíme snažit kombinovat zdroje grantů z evropského rozpočtu s půjčkami z EIB a s jinými Eh, prostředky. To všechno má klíčovou úlohu. Vedoucí úloha EIB eh, ve všech těchto činnostech by navýšila eh, sílu Evropské unie, jejich politickou, politickou moc státu EU a také dopad a viditelnost externí pomoci EU jsme největším eh, dárcem celosvětovým jako Evropská unie, ale často to není dostatečně viditelné, protože dochází k rozdrobení a nekonzistenci ve financování. A proto je pro nás zásadní, abychom navýšili efektivitu financování ze strany EU. A je také dobré, aby docházelo přímým eh, nákladům pro evropský rozpočet prostředky eh, v takovýchto případech byly vždycky znovu získány. To bylo v 90. letech, ty kloso Jugoslávie a tyto prostředky byly opětovně získány, poté co byly vyplaceny, a pak to bylo 9,3 milionů u Argentiny, které také byly opětovně získány. Nyní máme jeden případ, to je docela zajímavý případ, a to je Sýrie, kde máme teď 60 eh, milionový eh, schodek. Evropská investiční banka procházela obrovskou změnou a e, reformou, velkou transformací za poslední deset let. Její e, úloha je financovat nejdůležitější politiky EU, ať už to jsou klimatické činnosti, zaměřené energetiku, dopravu, podporování malých a středních podniků. Spolupracujeme už se s jinými evropskými institucemi a dnes jsme zodpovědní účetnímu dvoru, OLAFu, Evropskému ombudsmanovi a členským státům EU. A v dialogu s vámi, s Evropským parlamentem, eh, tedy poslanci, kteří jsou přímo zvoleni evropskými občany, náš dialog neustále posilujeme. Klademe veliký důraz na úzkou spolupráci s SVČ, na spolupráci s Evropskou komisí a mezinárodními finančními institucemi a také bilaterálními agenturami v členských státech. Pro nás je velice důležité, abychom posilovali tuto spolupráci a aby Evropský parlament byl plně o všem eh, informován a abychom jednali jako eh, spojenci. Náš mandát vyžaduje, abychom zajistili konzistentnost v programování EU. Příprava na další eh, výsledný finanční rámec znamená také, že Evropská investiční banka a komise budou muset zajistit, aby byl společný přístup EU začleněn také do eh, společného nařízení o implementaci výdajů EU mimo EU. Eh, nezapomínejme na to, že EIB je Evropskou bankou, která byla vytvořena římskou smlouvou a je jedinečn, má jedinečné znalosti, eh, má jedinečné pole působnosti a je také jedinou finanční institucí, která je přímo právně svázána s podporou evropských politik. A proto plně využívejme její potenciál. Závisíme plně na rozhodnutí eh, institucí, závisíme tedy plně na vašem rozhodnutí, aby, abychom mohli rozhodnout o co možná nejefektivnějším využívání finančních prostředků EU, za které vy také nesete zodpovědnost. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát panu prezidentovi. A máme tady první poznámku pana Salafranky. Asi. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente, vítám vás ve výboru pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu. Velice rád bych chtěl eh, říci, že jsem dříve v tomto parlamentu působil jako místopředseda lidové strany evropské, když předsedal pan eh, kolega Petering eh, a tak si Teď bych se zmínil o tom, že Evropská investiční banka byla vždy častým návštěvníkem u nás. My jsme nad ní vykonávali demokratickou kontrolu a tak jsem velice rád, pane prezidente, že jste nám dnes tady představil svou analýzu a přehled svých činností. Jedná se o analýzu, která eh, odpovídá vaší hlavní roli, kterou máte mimo jiné také v současné hospodářské krizi. Vy máte poslání nejenom interně v rámci Evropské unie, ale co je velice důležité, také v zahraniční politice Evropské unie. A v této souvislosti, pane prezidente, bych chtěl eh, říci, jsou tady velice důležité tři prvky eh, jednak prostředky, které věnujete na projekty mimo Evropskou unii. Já si myslím, že Tyto projekty jsou velice eh, relevantní, zasluhují si podporu a naši pomoc a musí být ovšem plně v souladu s akcemi, které realizuje Evropská unie ze svého rozpočtu v rámci vnější politiky. A je pravda, že v rámci diskuzí o víceletém finančním rámci došlo k jistému snížení, pokud jde o eh, finanční dotaci Evropské unie na vnější záležitosti, ale eh, Tady je důležitá politická dohoda dosažená na Evropské radě, pokud jde o hlavu 4, kde dochází k nárůstu 3,4 desetiny procenta což samozřejmě neznamená obrovský nárůst. Nicméně, když to srovnáme s jinými rozpočtovými kapitolami Evropské unie, tak přeci jenom zde alespoň k nějakému nárůstu, řekněme udržitelnému nárůstu dochází. Zajímalo by mě, pane prezidente, zda byste nemohl eh, nastínit, jaké zdroje vaše banka věnuje na financování mimo Evropskou unii, pokud jde o tři kapitoly, které jsou velice důležité pro nás, a vy jste o nich také hovořil, jde o předvstupní nástroj pomoci pro ty, členské, pro ty státy, které jsou dnes kandidátskými zeměmi a chtějí se připojit k Evropské unii v a zajímají mě roky 2013 až 15, tedy ten současný mandát a také prostředky, které věnujete na politiku sousedství v těch dvou osách, o kterých jste rovněž hovořil, to znamená eh, východní a jižní osa. Zde bych chtěl říci, že společně s kolegy jsem měl možnost doprovodit paní Eštonovou eh, na její misi do Jordánska, Tuniska a Egypta a tam jsme se setkali s velkým úspěchem když jsme byli svědky financování Evropské investiční banky přímo na místě. A mě by také ještě zajímalo, jaké výhledy vidíte eh, nejenom v rámci toho současného mandátu 2013 2015, ale i v tom dalším mandátu za nového finančního víceletého rámce. Zda si myslíte, že budete rozdělovat ty prostředky eh, stejným způsobem, to znamená dvě třetiny na jižní osu, jednu třetinu prostředků na tu východní osu, anebo zda se rozhodnete pro nějakou úpravu, aby došlo k té rovnováze, tak jak jste o tom hovořil. A poslední věc, pane prezidente, já předsedám parlamentnímu schromáždění mezi EU a Latinskou Amerikou a měl jsem možnost účastnit se summitu v Santiago de Chile a jak jste říkal, Evropská investiční banka působí i mimo e, naši evropskou politiku sousedství, rovněž v této oblasti financujete projekty v Latinské Americe i v Ázii a tak by mě zajímalo, jaký výhled eh, vidíte, pokud jde o distribuci prostředků právě do těchto dvou dalších geografických eh, oblastí, protože jsme slyšeli jisté znepokojivé signály ohledně toho, že byste pro Latinskou Ameriku chtěli financování snížit. Ještě jednou bych vám poděkoval za eh, to, že jste se dostavil do našeho výboru. výboru. Děkuji za vaši dlouhodobou spolupráci a za to, že jste nám představil svou vizi a také představu o tom, jak byste chtěl doplnit prostřednictvím činností vaší banky tu část evropského rozpočtu, která se věnuje vnější politice, tak, aby tato politika byla viditelnější, efektivnější a soudržnější. Myslím, že vaše banka k tomu může významně přispět. Děkuji. Gomeš? Paní Gomeš? Děkuji vám, pane Hojere, vítejte. Já oceňuji významnou roli, kterou sehrává vaše eh, banka a která vám byla přidělena a eh, které jsme běžně svědkem například u nás v Portugalsku. Dneska možná už ta viditelnost eh, není taková, což asi není vaší chybou. Není vaší chybou, že si všichni neuvědomují, jakou úlohu sehrává Evropská investiční banka, pokud jde o tvorbu pracovních míst a podporu růstu, protože to skutečně není pouze vaší výhradní odpovědností, souvisí to s celkovou eh, filozofií v Evropské unii která se teď eh, zaměřuje eh, spíše na úsporné politiky. V této souvislosti ehm, tedy vaši banku příliš nevidíme a ani jiné evropské instituce nejsou příliš viditelné, pokud jde o podporu růstu a pracovních míst. Ráda bych se vás zeptala, pokud jde o váš mandát a obnovu vašeho mandátu pro oblast vnější politiky. Vy sám jste hovořil o tom, že ten mandát je hodně ovlivněn současnou hospodářskou krizí v Evropské unii a vidíme to v podstatě každý den, že se to promítá nejenom do efektivity našich politik, ale rovněž do jejich důvěryhodnosti. Role vaší banky, velice správně se to řekli, v této oblasti zásadní, ale chci se zeptat, jakým způsobem banka rozhoduje o tom, do jakých projektů bude investovat, jaké projekty bude financovat, zda zvažuje například kritéria, která jsou již nyní stanovena například eh, pro evropskou politiku sousedství, nebo zda se řídíte kritériem více za více, jakým způsobem ty projekty hodnotíte, aby odpovídaly stanoveným kritériím, včetně kritéria více za více. Formulujete Eh, za spolupráce s parlamentem a nevím, jestli tady bychom měli spolupracovat eh, více, to byste nám možná řekl spíše eh, vy, anebo to vyplynulo z vašeho vystoupení, že bychom asi měli v této oblasti více spolupracovat, zda bychom měli tedy formulovat nějak viditelněji ta kritéria. Pokud je o kritérium více za více, vy jste sám říkal, že na jedné straně eh, je potřeba eh, podporovat demokracii v sousedství, ale je třeba podpořit tyto země také v hospodářském, úspěšném hospodářském rozvoji. Jinými slovy, je potřeba dobře nastavit tu rovnováhu mezi tím, čeho chceme dosáhnout, eh, pokud jde na jedné straně o dodržování lidských práv, zásad právního státu, správného řízení, korporátního řízení, boje s korupcí a tak dále. Ale vy jste zároveň říkal, že je potřeba také odborná, technická pomoc, že nejde jenom o financování, že potřebujeme i tu technickou pomoc, která sehrává velice důležitou roli. Takže chci se zeptat, jakým způsobem toto vše zvažujete a posuzujete, když vybíráte projekty, které chcete financovat, především v našem sousedství, ale i globálně. A Další věc. Vy se řídíte těmito celkovými kritérii eh, v oblasti, jako jsou boj s klimatickými změnami, nebo energetická bezpečnost, nebo základní infrastruktura. Ale teď se chci zeptat, eh, zda zohledňujete a jakým způsobem zohledňujete i jiná kritéria, kritérium řízení, kritérium posílení kapacity partnerských zemí, aby byli i oni schopni naplnit svoji odpovědnost, to znamená například efektivně dohlížet na průběh projektu, protože eh, tady je důležitá i otázka finanční odpovědnosti partnerské země. Takže se chci zeptat, zda banka vůbec toto nějakým způsobem prověřuje, tak aby partneři eh, ve třetích zemích byli schopni průběh projektu monitorovat a zajistit, že financovaný projekt proběhne v pořádku. A také se chci zeptat, zda se soustředíte na otázku eh, vzdělávání. Zda je toto také jednou z vašich priorit. A poslední eh, věc, eh, to, co se týká financování, tady je důležitá jedna věc, obrovský hráč Čína. Vy jste o tom mluvil a kromě toho, že tam ty naše kritéria nejsou eh, příliš naplněna, nebo obecně kritéria OECD. Čína má svá vlastní kritéria, eh, zejména eh, pokud jde o potřeby energetické a nerostných surovin. Ale je tady jedna věc, kterou Čína má, to zdůrazňují všichni, a to je rychlost, s jakou dokáže o financování rozhodovat v Evropě. Všichni mm, uznávají, že Evropa je pomalá, těžkopádná, hodně byrokratická. A tak se chci mm, zeptat, co si o tomto myslíte z hlediska vaší banky. Děkuji. Paní Brandnerová, děkuji mnohokrát a vítám vás srdečně, pane Hojere, jsem velice ráda, že jste dnes mezi námi. Já se chci zeptat na jednu záležitost. Vy se rozšiřujete své, rozšiřujete své činnosti i do oblastí, eh, které nejsou úplně mírové, mimo Evropskou unii, uvažujete o Libii, chcete tam působit a tak se chci zeptat, do jaké míry eh, vaše plánování projektu a následné monitorování projektu zohledňuje tu konfliktnost daného prostředí, nakoliv analyzujete dopředu, zda e, ty projekty, které mohou být významnými infrastrukturními projekty, navyšují potenciál nebo snižují e, potenciál, pokud jde o konflikt probíhající v dané zemi. Kdo e, to prověřuje, jakým způsobem to pak ovlivňuje vaše rozhodování a můžete nám uvést nějaké konkrétní projekty, kde jste se rozhodli buď to nejít do financování projektu nebo pozměnit eh, ten projekt právě kvůli tomu, eh, že vám to naznačila analýza konfliktu, který probíhá v dané zemi. Pane Robert Atkins, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente, vy jste nastínil poměrně pozitivně tu situaci, pokud jde o to, co dělá EIB, to, co máte dělat, já s tím souhlasím, ale dovolil bych si několik konkrétních otázek. Chci se zeptat, zda podporujete takzvané vítěze, anebo spíše sociální projekty, které by nikdo jiný nepodpořil, anebo to je taková směsice a vůbec jak to máte nadefinované. A za druhé, jaká finanční návratnost je eh, pro vás důležitá? projektech eh, v třetích zemích a jak to posuzujete, tu návratnost. Dále, eh, jaké máte poradce? Jsou to interní lidé anebo využíváte eh, subjekty z privátního mm, sektoru, z různých zemí, podle toho, v jakém regionu se chystáte prostředky investovat. A dále vzhledem k tomu, že se musíte zodpovídat eh, dalším významným institucím v Evropské unii, včetně našeho výboru v parlamentu, tak se chci zeptat, eh, kdo nakonec finálně rozhoduje o tom, zda vaše organizace se vyplatí, anebo zda to není jenom mrháním peněz daňových poplatníků do projektů, které vlastně nepřinášejí žádný eh, zisk finanční ani společenský. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát. Moje pytanie idzie v podobném kierunku, co pani poseł. E, Děkuji, mám e, dotaz, který navazuje na to, co řekla paní Gomeš a další kolegové. Pane prezidente, e, vy si asi uvědomujete, že Evropský parlament a další instituce mají určité výhrady proti některým zemím, proti politickým režimům v těchto zemím nebo proti jejich vůdcům či nedostatečné demokracii, nedodržování svobody projevu a lidských práv a tak podobně. Tak by mě zajímalo, jaké prvky skutečnosti berete v potaz, když připravujete své politiky financování. Protože všichni víme, že určité aspekty jsou pro vás jistě prioritnější než jiné při financování projektu a víme také, že jsou zde představitelé států po světě, které bychom měli jistě zohlednit předtím, než začneme v těchto zemích eh, projekty financovat. Pan Tanok, děkuji, pane předsedo. Asi víte, že v Londýně je kontroverzní záležitost, kontroverzní záležitost bonusů pro manažery, pro bankéře a jsou to eh, bonusy v mimořádné výši. My to řešíme ve zprávě Lamberts eh, tady v Evropském parlamentu. A tak by mě zajímalo, jakou máte politiku pro bonusy. Zda v představenstvu si eh, přiznáváte vysoké bonusy, které jsou v souladu s tou anglosaskou, newyorskou, londýnskou politikou, která překračuje pětinásobně vaše platy, anebo um, spíše bonusy, tak jak je známe tady v, mezi úředníky evropských institucí. Dále chci říci, že vítám mobilizaci zdrojů i za celou naši politickou frakci v zemích, jako je Egypt, váš mandát v této oblasti a celkově vaši práci v zemích východního partnerství, ale často si říkám, jakým způsobem spolupracujete s EBRD, aby nedocházelo k vzájemné konkurenci nebo duplikaci při jednotlivých projektech, anebo máte naopak dobrý, dobrou spolupráci, pokud jde o spolufinancování, nebo spíše existují mezi vámi vztahy napětí. Um, Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím zareagovat, co možná nejlépe, ale je možné, že mi přece jenom něco uh, unikne, na něco zapomenu, tak v tom případě mě může, doufejme, uh, doplnit i moje kolegyně, ale Každopádně mohu poskytnout i doplňující informace písemně nebo na nějakém dalším zasedání, pokud to bude potřeba. Těch otázek tady bylo hodně, možná na hodinku a půl by nám to stačilo. Pane Salafranka, vy jste řekl velice správně, že tady je základní otázka a to je otázka vnějšího mandátu. Já myslím, že je zcela pochopitelné, že zastupuji banku a když ji zastupuji každý měsíc na Radě pro ECOFIN, tak kolegové tam mají jiné priority. Potřebují, aby došlo k obnově evropského hospodářství, abychom pomohli zemím, které jsou dnes pod obrovským tlakem. A vnější činnosti, upřímně řečeno, pro ně nebývají prioritou. Jsou to ministři financí, takže tak to je, neznamená to, že by si nebyli vědomi eh, problematiky a postoje či pozice Evropské unie ve světě, ale v tuto chvíli eh, řeší bezprostřednější problémy. Takže pokud eh, Respektive je třeba si uvědomit, že byli velice odvážní, když se rozhodli, že zdvojnásobí v loňském roce kapitál banky, protože teď máme 232 miliard kapitálu v bilanci a pouze 11 miliard Eh, bylo eh, eh, zaplaceno v poslední době. Kapitál byl zdvojnásoben a to za situace, kdy je potřeba nechat se to schválit parlamentem v době rozsáhlých rozpočtových úspor. Takže já si myslím, že z jejich strany to bylo velice odvážné rozhodnutí. Pak je nám řečeno, a pokud je nám řečeno, že se máme soustředit na Evropskou unii, tak je to pochopitelné. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že Evropská unie má i své další závazky, například eh, v oblasti sousedství. Navíc je i strategickým zájmem Evropské unie působit eh, s vnějším rozměrem. Pak jsou tady závazky z Kotonu, které máme a prezident eh, Evropské rady, předseda komise Lady Ashton cestují po světě, činí tam jisté závazky, přísliby, které potom je potřeba ohradit. Takže bez pochyby musíme být aktivní i v externím mandátu, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Pokud jde o vztahy, eh, kdy se soustředíme 90% na politiku eh, sousedství, na země, které usilují o členství, respektive valné prostředky, valná většina prostředků jde na tuto oblast, tak já myslím, že to je pochopitelné. Pokud nás chce někdo eh, kritizovat, tak jsem kritice otevřen a vyslechnu si rád argumenty. Situace v Latinské Americe je pochopitelně obtížná, ale i Tady jsem eh, spíše optimistický, protože jsou zde oblasti, kde můžeme být aktivní, například eh, energetická účinnost, nové zdroje energii. To jsou oblasti, kde spolupráce s Latinskou Amerikou možná je, ačkoliv prostředky jsou omezené. Situace kdy se snažíme rozdělovat prostředky mezi jižní a východní osu politiky sousedství. To je citlivá věc, o které musí rozhodnout parlament a rada. A my pochopitelně vaše rozhodnutí budeme respektovat. Pro mě je naprosto pochopitelné, že vzhledem k tomu překvapivému, aspoň pro mě překvapivému arabskému jaru, kdy jsme si uvědomili, jaký obrovský potenciál eh, tento jev měl, že to vedlo následně k navýšení financování pro tuto oblast. Ovšem, eh, neměli bychom z toho činit milné závěry a to, že je možné opomíjet eh, východní osu politiky sousedství, protože tam už máme od 90. let také své obrovské závazky a cíle, které musí být naplněny. Můžeme samozřejmě to probrat ještě podrobněji eh, s paní Brandner, můžu dát k dispozici konkrétní čísla k tomu, co říkala paní Gomeš. Tak eh, upřímně řečeno, když se vydáte do zemí středozemního moře, do Portugalska, tak eh, uvidíte, že lidé tam Evropskou investiční banku velice dobře znají, protože jsme tam investovali do velkých infrastrukturních projektů, které by se jinak nezrealizovaly. A za současné situace například v Portugalsku se snažíme být nadále velice aktivní. Portugalské úřady s námi skvělým způsobem spolupracují. Někdy tam jsou určité byrokratické překážky, které mm, nám nespůsobuje ani Lisabonská smlouva, ani rozhodnutí z Lucemburka, ale Například v době, kdy přístup k financování, k bankovním úvěrům eh, ze strany malých společností je velice omezený, velice špatný, ačkoliv eh, v Portugalsku funguje bankovní systém velice dobře, ale není tomu tak všude, tak eh, musíme nabídnout globální půjčky pro podporu malých a středních podniků protože pokud dojde k uzavření nějakého malého podniku kvůli nepřístupnému financování, tak to si myslím, že je pro Evropu obrovská ztráta. Pokud jde o roli banky v zahraniční politice, tak eh, my máme eh, dnes eh, tuto oblast, myslím, pod kontrolou, zaměřujeme se na ní a snažíme se mnohem úžeji spolupracovat s vámi, s ESVČ a s radou. Myslím, že mezi námi a SVČ funguje vynikající dialog a pozvali jsme zástupce nejvyšší představitelky pro zahraniční politiku eh, k nám na zasedání představenstva a rady guvernérů banky a já doufám, že to bude znamenat, že se více zaměříme na zahraniční dimenzi v naší práci. Pokud jde o proces výběru projektu k financování, tak to je samozřejmě závažná věc. Tak za prvé, projekty, které jsou nám předkládány, musí zapadat do určitých základních kategorií. Znalostní ekonomika, energetika, tak jak jsem o tom mluvil, nebo alternativní eh, projekty, strukturální projekty, zkrátka ty projekty, které jsou nám předkládány, musí zapadat do těchto kategorií. Další takovou kategorii jsou infrastrukturní projekty, eh, projekty eh, malých a středních podniků. Na ně připadá zhruba 25 z celkového rozpočtu. Pak bereme v potaz nejenom ekonomická kritéria, o tom se můžu ještě zmínit později, ale celkový kontext, v němž se pohybujeme. My jsme bankou Evropské unie a Evropská unie je určitým produktem, eh, řekněme, jistého osvícení a pokud nenaplníme očekávání lidí, pokud jde o dodržování demokracie, lidských práv eh, a právního státu, tak jsme své poslání nenaplnili. A to vede k tomu, že musíme velice pečlivě ověřovat například dodržování sociálních standardů a maximálně dbáme na transparentnost. Samozřejmě, že se pohybujeme v situaci, kdy jaksi jsou problémy eh, téměř nevyhnutelné. Přesto se ovšem snažíme projekty eh, realizovat, eh, ale chceme abychom nikdy nemuseli slavit eh, z našich eh, ideálů. Pokud eh, máme mluvit o projektech, které jsme odmítli, tak tady narážím na problém s důvěryhodností informací, protože bych jaksi nerad potom řešil nějaké soudní, soudní spory, že jsem někoho poškodil tím, že jsem ho tady jmenoval jako neúspěšného žadatele. Pokud jde o Čínu, to je pro nás velice zajímavý případ. Samozřejmě, že jsou tady ty problémy, o kterých jsme diskutovali, ale také ten další problém a to, že cíle Evropské unie, například eh, cíle environmentální politiky a politiky klimatických změn, by se mohly dále podpořit, kdybychom spolupracovali s Čínou. Více než s kýmkoliv jiným, protože vezměte si znečištění, které eh, Čína produkuje. Tam i malá investice by mohla mít obrovský pozitivní dopad. Nicméně v Číně narazíme na jinou věc. To není nedostatek peněz. Měnové rezervy Číny jsou obrovské, mimořádné, nad rámec mé představivosti, ale Číně chybí něco jiného. Jsou to odborné znalosti a právní rámec, který by ty investice zajistil. A my společně s komisí řešíme eh, řadu případů, eh, které nám, kde nám vlastně brání eh, naše pravidla eh, společně investovat v Číně. Nicméně přítomnost na čínském trhu je na, pro nás důležitá z jiného hlediska, o kterém jsem se zatím nezmiňoval, a to, když jste se mě ptali, myslím, že pan Atkin se mě ptal na to, kdo nám pomáhá při rozhodování, kdo uh, nám radí a tak podobně, tak tady chci říci, že my nepůjčujeme veřejné peníze, protože eh, ty dostáváme na navýšení kapitálu, to ano, ale je to něco, s čím pracujeme a na základě čehož si půjčujeme na eh, kapitálovém trhu. Je to 70-80 eh, miliard eur ročně. My prodáváme dluhopisy na mezinárodním kapitálovém trhu a z toho získáváme prostředky a to jsou ty a jsou to ti investoři na těchto trzích, kteří nám musí důvěro, důvěřovat jakožto bance. 50 peněz, které dostáváme z mezinárodních kapitálových trhů, aspoň tak to bylo loni, bylo z neevropských zdrojů, což myslím trochu dokládá důvěru, kterou máme jakožto Evropa. Znamená to jinými slovy, že pro nás jsou kapitálové trhy velice eh, důležité, nejenom kvůli eh, naší důvěryhodnosti jakožto instituce, ale my potřebujeme, aby investoři byli připraveni nás financovat. 500 bilionů máme v rozvaze na aktivech, ale stejnou částku vlastně i v pasivech. Takže tady je skutečně důležitá ta rovnováha a následně tedy ta důvěra investorů. A my potřebujeme mít investory k dispozici celosvětově. Obrovské množství našich prostředků mimochodem pochází z Ázie, z Japonska například, eh, na které velice eh, často zapomínáme při našich eh, rozhovorech tady uvnitř Evropské unie. Možná by se mohla eh, vyjádřit teď moje kolegyně k tomu, co říkala paní eh, Brandner, k tomu působení v zemích, eh, kde probíhá nějaký konflikt. Samozřejmě, že se snažíme vyhýbat zbytečným rizikům. Máte pravdu, že jsem tady nastínil banku velice pozitivně, ale ona ta situace pozitivní je, je to skutečně výborná instituce, škoda, že to nikdo neví a musíme to nějakým způsobem více zveditelňovat. Naše banka se vede velice dobře, můžeme to doložit. A my nejsme zřízeni proto, abychom maximalizovali zisk. Na druhou stranu se musíme potýkat eh, s konkurencí, musíme být schopni obstát, eh, dosáhnout určité návratnosti kapitálu a tak, a to tak, abychom nemuseli neustále žádat členské státy o posílení eh, kapitálu, protože se nám daří budovat dostatečné kapitálové rezervy tak, abychom vykazovali dostatečnou kapitálovou přiměřenost. V tuto chvíli tedy mohu říci, že eh, základy fungování naší banky jsou více než eh, solidní a zdravé. Neměli jsme ztráty v době, kdy se zvyšuje počet špatných úvěrů v bankovnictví, si myslím, že je překvapivé, že máme skutečně minimální ztráty, které jsou vyjádřitelné jenom několika málo setinami promile. Například loni jsme měli zisk 2,7 miliard eur, čistý zisk, což si myslím, že je z hlediska našeho eh, objemu eh, podnikání skutečně vynikající výsledek. Samozřejmě, že máme také konzultanty a poradce ze soukromého sektoru, to je pochopitelné. Já jsem tady naznačil několika čísly tu situaci. My jsme vlastně třikrát větší než Světová banka a přitom máme trošku jiný podnikatelský eh, model. Světová banka má 10 tisíc zaměstnanců a my máme 2 tisíce zaměstnanců a přitom jsme třikrát větší. Znamená to jinými slovy, že ovšem musíme využívat specializovaných poradců, konzultantů, pokud je to potřeba. Nicméně máme i e, sami rozsáhlou síť odborníků interně. Nakonec kdo rozhoduje? Samozřejmě, že to je Rada guvernérů která má konečné slovo a e, která je zastoupená i v představenstvu, kde jsou delegáti e, většinou ministerstev financí e, členských států, setkávají se jednou měsíčně a každý projekt, každá půjčka, úvěr, který chceme udělat, projde tímto představenstvem. V podstatě jsou to tedy členské státy, které půjčky schvalují. Musí tady panovat ta důvěra, protože naší bance jde o to, aby jsme dosáhli také lepší absorpce evropských prostředků, které Evropská unie eh, vydává a abychom k tomu přidali Eh, naše úvěrové možnosti, které jakožto banka máme k dispozici. Myslím, že evropské instituce velice pečlivě sledují naše činnosti, včetně Evropského parlamentu, což já samozřejmě vítám. Vítám i tu možnost být s vámi takto eh, v kontaktu. Já jsem v kontaktu i s výborem pro rozpočtovou kontrolu, nijak se tedy před eh, parlamentem nesnažíme skrývat. Zazněla tady i další Eh, záležitost, tedy ta kritéria, která používáme pro výběr projektu, to je pro nás eh, důležitá věc, aby, byla nastavena, eh, aby byly nastaveny zcela jasně. Pokud jde o to, co řekl pan Tenok, pokud jde o platy, bonusy a naši spolupráci s EBRD, tak EBRD je pro nás partnerem. My jsme akcionářem v EBRD a spolupracujeme s nimi velice dobře. Můj vztah s novým prezidentem EBRD je více než dobrý. EBRD má jiný eh, podnikatelský model i objem úvěru. Je to instituce menší, zacílenější, ale i tak eh, velice úspěšná. A hlavní rozdíl mezi námi je v tom, že EBRD není Evropskou bankou, protože je spoluvlastněna také Američany, Kazachy, Rusy, zkrátka i neevropskými zeměmi, což ovšem není žádný problém, naopak to ukazuje na jejich zájem o Evropu, o rozvoj v Evropě. E, dříve jsme se soustředili spíše na východní Evropu, teď se ta pozornost přesouvá v EBRD i více na jich, ale každopádně EBRD není vázána e, smlouvou, e, Evropským soudním dvorem ani parlamentem, zkrátka to jeho, její postavení je trochu jiné. A poslední otázka, na to odpovím velice rád. Já jsem teď schvaloval bonusy pro banku a všechny ty teoretické limity, eh, které mohou vzejít z diskuzí s parlamentem a komisí, pokud jde o otázku bonusu. My jsme to konec konců publikovali před několika týdny, jsou eh, velice vzdáleny bonusům, které vyplácí privátní banky a pokud jde o manažery a i mě, můj bonus například je nula. Ne, že bych si ho nezasloužil, že bych se nějaký ten bonus nezasloužil, to ne. Ale zkrátka jsem placen v souladu se smlouvami Evropské unie. Tak to je. Děkuji vám, pane Hojere. A nyní můžeme přijít k dalšímu bodu, o kterém bude hovořit vaše kolegyně. Ano, já jsem byla požádaná, abych to velice zručně shrnula k tomu prvnímu bodu, který byl ke mně, a to je rozdělení já jsem mm, nechtěla přímo hovořit o, o politice, ale myslím, že bylo zapotřebí, abyste věděli, co vlastně můžeme učinit ohledně absorpční kapacity, o využití prostředků, které se nám ro, rozhodnete udělat prostřednictvím man, mandátu. Jedná se e, zhruba o jeden, jednu miliardu z loňského roku, která je takto věnována směrem na východ, tedy potom se to rozhodne, budeme schopni toto učinit. E, a vzhledem k tomu, že se ptáte také, jak to bude vypadat v kontextu více za více a méně za míně, tak bude důležité znát, kam se vlastně budou alokovat finanční prostředky. Ohledně konfliktů a, a řízení, u obou těchto bodů především získávám informace od SVČ expertů z delegací ohledně toho, kam bychom měli půjčovat a kam nikoli. A co se týče projektů, tam máme celou řadu mechanismů, které se zaměřují tedy na citlivost konfliktu, nebo e, máme také sociální, nebo specialisty na sociální oblast, kteří nám poskytují eh, svoje informace, také máme nevládní organizace, které nám poskytují informace a v podstatě nedávno jsme začlenili do našich eh, pokynů také Eh, také eh, hodnocení citlivosti konfliktu. To jsou tedy informace, které vám nyní mohu poskytnout. K tomuto bodu ohledně řízení jako takového a zprávy. V některých případech máme technickou pomoc, protože my jsme jako Světová banka, eh, která má makrotechnickou pomoc. Například se zabýváme různými nástroji, které Eh, mohou být využívány v energetickém sektoru nebo nějakém jiném eh, sektoru. A velice bedlivě sledujeme eh, plnění našich požadavků, aby nedocházelo k praní špinavých peněz nebo k nějakému nesprávnému využívání prostředků. A co se týče výzkumu a Eh, rozvoje. Myslím, že před několika lety jste slyšeli příhody ohledně nedostatku spolupráce, ale myslím, že od té doby se posílila nejen ta vysoká politická úroveň, ale také spolupráce přímo na místě, protože skupiny, naše skupiny kontrolují přímo na místě, eh, oč se jedná, dohlížejí eh, na spolupráci a naše spolupráce se tedy hodně zlepšila. Ještě jste se zmiňovali mm, o nebo tedy o věci, která není přímo eh, na vnější činnost, ale, ale jedná se o pomoc eh, v Velké eh, Británii. Jednalo se tam konkrétně o projekty, které byly financovány z prostředků EIB. Děkuji ještě jednou hostům za to, že mezi nás přišli a doufáme, že budeme moci diskutovat a pokračovat této diskuzi i při příští příležitosti. Der Kollege Gualtieri und ich. Kolega Gualtieri a já přicházíme s návrhem. Týká se to zprávy a ten její název se ještě změní. My jsme oba dva spolu zpravodaji. netýká se to zprávy AFETu, ale celkově zprávy je poněkud obtížné eh, dát na papír logické formulace, pokud jdou proti odstavci 4 pátého dodatečného článku. Máme dva zpravodaje, dva spolu spravodaje, Ale je to tak, že jeden je zpravodaj, druhý je spolu zpravodaj, protože v nějakém počlánku, který jste si takhle vymysleli, to tak stojí. Takže člověk si zoufá, člověk si zoufá. Administrativa parlamentu bude jednou tak velká, že už nebude potřebovat poslance na to, aby byla dostatečně zaměstnaná. Kolega Guartieri a já jsme vám tedy předložili návrh zprávy. K tomu se ještě vyjádří Kolegyně, děkuji, že přišla mezi nás a chci vám nabídnout, že ve světle této diskuze my v příštích dnech, dříve než to v pondělí rozešleme, že bychom rádi tedy vás zapojili do těch diskuzí, aby celý postup byl jednodušší. Dostali jsme rovněž dopis, dopis právní služby. Bylo to uh, dáno k dispozici, takže i to bychom do toho měli zapojit, tak aby právní služba v této otázce, co se týká staff regulation, nebude mít zásadní vliv, protože tady máme eh, postup spolurozhodování pro Evropský parlament. Toto bychom měli rovněž zohlednit tak, aby se to odpovídajícím způsobem odrazilo v našich pozicích. Jsme v situaci, kdy SVČ v těch dvou letech, kdy byl budován, eh, udělal velký pokrok protože to bylo něco, to vzniklo skutečně naprosto z ničeho a to není jednoduché. Pak tam byly ob, ty obtíže a ty citlivé záležitosti, a, které vznikaly tím, že tady byla na jedné straně rada, na druhé straně komise, měnily se kompetence a k tomu se přidali ještě diplomaté z členských států, kteří při rozdělování míst dostali minimálně 30%, 60% byli eh, úředníci společenství a bylo jasné, že oni se stanou těmi veliteli, ty národní diplomaté a zaměstnanci z Evropské unie, že budou vojáky. Tak k tomu stoprocentně nedošlo díky vedení SVČ, ale eh, to byl v podstatě ten postoj, se kterým nejdříve přišla Národní ministerstva zahraničí. My s kolegou Guartili navrhujeme, on vám k tomu za chvíli ještě něco řekne, že tady nechceme přicházet s všeobecnou kritikou, že chceme přijít v různých oblastech s konkrétními návrhy, jak ty věci dělat lépe. Ty návrhy vyjádříme v různých kapitolách a bude tam popsáno, jakým způsobem můžeme posílit eh, vedoucí schopnost ECVČ, to, aby ECVČ byla skutečně schopná a aby měla fungující a silnou strukturu. A musíme se také připomenout, a bude to významné, až budu komentovat záměry členských států. Je důležité si připomenout, že tato služba nemění kompetence Evropské unie. Politika společenství je v kompetenci komise. Zodpovídá za ní komise. Co se týče otázek bezpečnostních a vojenskopolitických, tak zde je samozřejmě odpovědnost na straně rady. SVČ je pokus a vychází to z nové e, funkce paní vysoké představitelky. Je to tedy pokus e, schrnout naše úsilí tak, abychom měli společnou politiku. Před deseti lety jsme v rámci ústavního konventu e, zavedli tento princip. Tehdy jsme si říkali, že bude eh, komise pro zahraniční věci, pak bude vysoký představitel, který nebude mít peníze, aparát, ale bude muset vyjednávat a bude se, pak budeme mít eh, rotujícího předsedu rady ministrů zahraničí, který bude se měnit každého půl roku. A my jsme tady vlastně schrnuli veškeré ty tři funkce do funkce jedna, aniž bychom ale změnili kompetenci odpovídajících institucí. A proto varuji před tím, abychom tady pod záminkou účinnosti a efektivity postupně vyprazňovali tu stránku Evropské unie, tu spol- stránku společenství, abychom šli ještě více směrem Eh, služby pro vnější akci, jak to chce země, kterou já si nejvíce já nejvíce znám. Protože potom by se z této služby stala služba, která by sloužila výhradně radě. Politika sousedství, to je nejlepší příklad tohoto, ale není to příklad jediný. Také by rádi, aby veškerá vyjednávání, která se týkají smluv o partnerství a smluv o přidružení, aby tedy ty hlavní zásadní multilaterální vyjednávání, nezávisle na to, o čem, byly v oblasti SVČ a tím se dostali úplně mimo oblast komise. A tady dochází k nedorozumění. Já vám řeknu, na čem se to ukazuje. Musíme si zvážit tento problém kdo komisi zastupuje paní vysokou představitelku. A na, tím, na, na tom vidíme ten jasný, to nejasné nedozumění. Paní vysoká představitelka je místo předsedkyní komise, to je jádro. A svou funkci jakožto místo předsedkyně komise musí vykonávat a tato funkce místo předsedkyně komise v rámci této funkce může tedy ovlivňovat a vést vše, co chce. To je ta úvaha, která zatím stojí. Když si zároveň uvědomíme i to, že dochází tady ke schrnutí eh, krizového řízení jak v oblasti civilní, tak vojenské. A opět je tady snaha to přecinout celé pod SVČ, tak to je další typický případ. Pak co zde hlasí, že se to nemá směšovat aby tady nešlo k tomu, že vojenská stránka převládne v rámci managementu krizí. Ale já tady spíše hovořím o otázce kompetencí a tomu, kdo bude tedy za jakou oblast odpovídat. A já tady ke svému údivu zjišťuji dva a půl roku po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, že tady panuje představa, že e, má dojít k dramatickému rozdělení kompetencí v oblasti zahraniční věcí v Evropské unii. Když jsem se včera pročítal poslední verzi dokumentu členských států, tak skutečně to ve mně vyvolalo obavy. Já chápu, že a nechci hovořit o komplicích, e, že tady došlo k nějakému, že tady SVČ a členské státy se tady komplici. Já tedy chápu, že spolupracují, ale pouze z lidského hlediska jinak ne. Ale skutečně tady vyvstal jistý problém. A ono to zachází ještě dál, tyto náruky. Pro přechodnou dobu, eh, tady máme to řešení 30 až 60 v rámci jmenování. Pak je zde problém jmenování velvyslanců Evropské unie, kde členské státy chtějí hrát velice důležitou roli a nyní chtějí rovněž velmi zásadně zasahovat i do jmenování zástupců velvyslanců. Takže možná by bylo nejlepší, kdybychom to celé prostě předali členským státům a pak by byla věc vyřešena. Ale to přece není smyslem celé věci. Toto není nějaká akce, hra členských států. Poté, co dojde k uzavření přechodného období, a to bude od příštího roku, tak budou moci členové ze všech institucí z Evropského parlamentu se ucházet o místo v SVČ, půjde to pomocí konkurzu a pomocí konkurzu se tam budou moci ocházet u místa i lidé z mějšku, kteří ještě v institucích nejsou. Je teď třeba důležité aby tady byl skutečně vlastní nábor pracovníků, který se nebude eh, orientovat na to, co chtějí členské státy. Je třeba, aby tady SVČ byla samostatná v tom, jaké pracovníky si nabere a měla vlastní kritéria. A další věc. Národní, bylo by důležité, aby národní úředníci v EČVČ se mohli rozhodnout, že v SVČ zůstanou na, na pořád. Protože pokud členské státy neustále říkají, že mají, chtějí mít možnost, aby si těch 30-40 mohli opět stáhnout zpět do svých národních diplomatických služeb, tak to vede k tomu, že samozřejmě eh, tito lidé eh, odpovídají těm, za kterým vděčí svou kariéru, tedy členským státům, a to vede k čistému národnímu smýšlení takovýchto pracovníků. A Rovněž bychom se měli silně věnovat eh, společnému vzdělávání těchto osob. Malá část toho vzdělávání Měli bychom tady mít malou část vzdělávání, která bude společná jak evropským, tak národním diplomatům. To si myslím, že je velice důležité pro rozvoj povědomí, společného evropského povědomí. Je třeba si také uvědomit, že ve smlouvě je stanoveno, že členské státy se musí podřídit společným cílům společenství i v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, i když je tam jednomyslnost a proto je důležité, aby ten aparát, který tomu slouží, byl zavázán tomuto cíli, který vyplývá ze smlouvy a my proto musíme vytvořit odpovídající předpoklad. Já jsem vám tady chtěl podat takovýto politický úvod a pak budeme provídat celou řadu jednotlivých konkrétních elementů a bodů, ale chtěl jsem tady poukázat na určité politické souvislosti. A nyní předávám slovo kolegu Gualtierovi. Grazie. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych doplnit eh, vaše slova tím, že především eh, bych chtěl vyjádřit eh, to, že my si vážíme zkušenosti, pozitivní zkušenosti SVČ díky tomu, jak se tato služba dokázala vybudovat, potvrdit svou úlohu eh, při své práci, zastupování EU po celém světě a prosazování vnější činnosti. My tedy uznáváme tyto výsledky, již bylo dosaženo, a také si uvědomujeme, jak tato výzva byla obtížná protože se jednalo o vybudování Evropské služby pro vnější činnost, eh, která a tato výzva vyplývala především z, z podstaty samotné této služby, neboli aby to byla služba, která bude nositelkou celé řady různých eh, kompetencí, eh, společné bezpečnostní zahraniční politiky, eh, programování finančních nástrojů a současně bylo zapotřebí, aby tato služba byla sice samostatná, ale na druhé straně úzce spjatá s komisí, takže se jednalo o Eh, potenciálně velice důležitý úkol, nicméně velice eh, komplikovaný. A podařilo se to službě eh, jasným způsobem prokazovat váhu Evropské unie. Nicméně ne všechny ne všechny cíle ještě byly splněny a my v této naší zprávě se snažíme sformulovat návrhy, abychom umožnili SVČ se stát skutečně tím, co od ní bylo očekáváno. Já jsem chtěl ještě trochu hlouběji se zabývat politickým významem, takže kromě některých návrhů, eh, o kterých můžeme říci, že jsou založeny na zdravém rozumu, ať už se jedná o eh, zjednodušení řízení a jeho struktury, Eh, toho, kde bude nějací eh, výkonní ředitele, eh, jak bude centralizována nebo vypadat centrální složka SVČ, jak budou vypadat jednotlivé úkoly tedy, tak bych se chtěl zaměřit na dva hlavní body, na níž stojí splnění, konsistentní splnění této výzvy SVČ. Ta první oblast se týká vztahu s komisí. A to jak v Bruselu, tak v jednotlivých delegacích. Potenciál skrývající se ve dvojí funkci vysoké představitelky a místo předsedkyně komise nebyly ještě plně využity. Jde o to, jakou úlohu eh, má vysoká představitelka aby, jak, aby mohla plně vykonávat svoji úlohu, současně i místo předsedkyně komise, aby mohla spolupracovat tedy se složkami zabývajícími se SVČ. Je tedy zapotřebí, aby se více investovalo do toho, aby SVČ mohlo správným způsobem fungovat. Podle nás SVČ potřebuje více a lepší nástroje k tomu, aby umožňovaly vysoké představitelce být plně místo předsedkyní komise. Druhým aspektem jsou delegace. zde nepochybně, a to nám ukazuje zkušenost kolegů, kteří cestovali, kteří pracovali s těmito e, delegacemi, tak velice jasně vyplývá, Máme zde tedy formálně potvrzeného e, vedoucího e, delegace, nicméně toto ještě nebylo přetaveno přetaveno ve formální eh, eh, tvar, tak, aby byly stanoveny jasně eh, ty kompetence, úkoly. Podle, podle nás ještě delegace ještě nejsou mm, plně přetvořeny do své eh, finální podoby. Pak je to ještě otázka eh, finančního nařízení a pak tu jsou různé s tím související technické otázky. Nicméně toto všechno má také svou politickou stránku a právě proto my jsme se chtěli vyjádřit eh, za Evropský parlament k těm všemto věc, těmto všem věcem. Další rozsáhlá oblast, se vztahuje k řešení krizí a reakci na krize. Samozřejmě zde došlo k pokrokům, významným pokrokům přesahujícím eh, samotnou literu rozhodnutí ohledně SVČ eh, té eh, například té centrály řídící, schopnosti koordinace SVČ a řešení krizi jako takové, takových. Jedná se o širší pole působnosti, než je jenom otázka eh, evropské politiky, eh, společné politiky eh, bezpečnosti a obrany. Jedná se tedy o širší rámec a my se vracíme k historické pozici parlamentu, kterou už jsme vyjádřili v, v, v průběhu jednání na vyjednávání o SVČ, protože jsme přesvědčeni, že jednotlivé prostředky, které mohou být využity eh, v rámci společné bezpečnostní obrané politiky a všechny tyto další eh, operativní nástroje by měly být přetaveny do určité struktury, jasné, jasně formalizované struktury. A Prostřednictvím eh, této struktury, struktury by se měly organizovat i struktury spolupráce eh, s různými vnějšími eh, entitami. Takže to je problém, který bychom neměli směšovat s další otázkou, což je otázka společné bezpečnosti obrané politiky, což je specifická věc i pro instituce. Je tu specifický systém a struktura velení. A podle nás je zde zapotřebí posílit eh, kapacitu pro eh, provádění strategických řešení. A také je to otázka té klasické eh, strategie vyváženosti mezi civilní a vojenskou stránkou, tedy vedením a řízením, eh, nebo tedy generálním štábem a operačními složkami. Eh, to jsou prostě všechno prvky, které ještě musí být seriózně eh, vyřešeny. A musíme se na to dívat realisticky s tím, aby byla umožněna praktická působnost v jednotlivých, v jednotlivých oblastech. Eh, nejedná se o nějakou, eh, nějakou, nějaké abstraktní přečištění eh, tabulkových míst, ale jde o to, aby bylo možné správně plánovat a organizovat aktivity v rámci těchto politik. Pak je tu tedy vztah, jak jsem říkal, SVČ komise, pak je to řízení krizí, jako takové a potom je to vztah SVČ k členským státům. Ale o tom už hovořil Elmar Brok a já mohu podepsat všechno, co řekl. A všechno to konec konců najdete i v naší zprávě a v užitečném e, návrhu od výboru Jury. Takže v těchto velkých oblastech a v tom, jak je zapotřebí je konkrétně převést do reality, by se eh, mohli vyjádřit naši eh, kolegové, abychom v naší konečné zprávě umožnili seriózní eh, debatu a přispěli účinným způsobem jako Evropský parlament k tomu, aby skutečně byla dohotovena služba pro vnější činnost, která bude nejen úspěchem Evropské unie, ale doposud nemohla plně využít svůj potenciál. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu zabírat příliš mnoho vašeho eh, času, protože já spíše poslouchám než cokoliv jiného. Ale chci vám poděkovat za to, že jste mě pozval a také vám oběma chci poděkovat za velice užitečný návrh eh, zprávy, jenž byl právě předložen. Je to velice zajímavý dokument, ze strany SVČ slýcháme mnoho podobných úvah, které se dostávají na stůl právě v těchto eh, dnech. Eh, ano, sdělím tu hlavní linii konstruktivního eh, a pozitivního ducha. Jak jste to zdůrazňoval, pane předsedo? velice souhlasíme s vaším úvodním prohlášením, kdy jste upomínal, že na institucionální úrovni bychom se měli držet toho, co již existuje ve smlouvách, v kompetencích a pravomocích, které zde jsou již obsaženy, a neměli bychom usilovat o e, podkopání toho, co již je hotovo. Já vás mohu jedině ujistit, že jsem přesně jako vy četl ten neformální dokument, který byl předložen několika členskými státy. Je to jejich stanovisko, není to stanovisko SVČ. A upřímně za to nejsem si jistý, že bychom je nějak inspirovali. E, oni se sešli a e, velice rádi tento dokument vypracovali. V podstatě tu jsou tři úrovně, na které se musíme zaměřit. Za prvé institucionální úroveň, já k tomu se nebudu vracet, protože jste řekli vše, co je zapotřebí. Potom je tu e, úroveň e, struktury, tedy e, uspořádání. A oba dva jste se o tomto aspektu zmiňovali. To je pole působnosti, na které se musíme velice bedlivě a obezřetně zaměřit abychom dosáhli určitého pokroku. A potom je tu To jsou určité specifické či technické rysy, které musíme brát v úvahu. Například ten, eh, jak jste právě citoval, pane eh, Gualtieri, celý ten, eh, celou tu oblast společné bezpečnostní obrané politiky tak si myslím, že bychom efektivněji mohli v naší e, službě se věnovat například řešení krizí. Ale současně musíme brát v úvahu i to, že každé z jednotlivých oddělení má své vlastní expertní znalosti. A všechny tyto znalosti a zkušenosti musí být chápany tak, jak jsou. Takže jde prostě o to, aby se vytvořila správná vyváženost, aby tyto jednotlivé zkušenosti byly e, svedeny dohromady. Přesně jako vy se domnívám, že jsme dosáhli určitého pokroku, ale je zapotřebí vykonat více a to je v podstatě všechno ohledně SVČ. Ano, eh, učíme se za cesty, po cestě a eh, došlo k určitým nedostatkům, které je zapotřebí eh, napravovat a co se týče našeho vlastního eh, postupu, bych rád řekl, že před několika týdny jsme zorganizovali eh, zasedání s generálními tajemníky z jednotlivých ministerstev zahraničí 27 členských států, kde jsme velice bedlivě naslouchali tomu, co nám chtěli sdělit. A, a, eh, přijímali jsme k dalšímu rozpracování mnoho jejich otázek a zítra, v pátek, se bude konat neformální schůzka Eh, ministru zahraničí Grmiš, kde se eh, bude diskutovat právě o těchto věcech. A vy také, pane předsedo, tam budete přítomen, což nás velice těší, že eh, budete mezi námi a že budeme moci také naslouchat vašim slovům. A poté tedy, co budeme zohledňovat vaši zprávu a jednotlivé vstupy od členských států, tak bychom chtěli připravit my zprávu, která by měla být eh, na konci v podstatě zprávou vysoké představitelky, protože ta bude tuto zprávu předkládat eh, eh, spolu se svými myšlenkami. a budu vás nadále, nadále informovat, jak říkal pan David O'Sullivan, tak eh, vás budeme informovat dále. Eh, rádi eh, budeme s vámi diskutovat na dalších zasedáních. A možná ještě dvě poznámky nakonec. Některé zmíněné náměty, například to, čemu říkáte, um, podniková nebo organizační identita, eh, ten duch pospolitosti v určité organizaci, eh, v organizaci. To je velice zajímavá věc. Neboli jak ty dvě kultury, které my vnášíme, do SVČ eh, dohromady. To jsou zkušenosti, které pocházejí na jedné straně od zaměstnanců komise nebo rady a na druhé straně zkušenosti a odborné znalosti od expertů z jednotlivých členských států. Pořád ještě se jedná o dvě odlišné skupiny znalostí a zkušeností a je zapotřebí je lépe lépe stmelit, tak aby vznikl ten, ten duch pospolitosti. A právě v tom někdy je ta předaná hodnota, kterou my přinášíme, neboli skutečnost, že jsme schopni přinést zkušenost a znalost jednotlivých zdrojů a vytvořit něco, co je jednota a přitom je to velice odlišné od toho, co doposud zde bylo. Pane předsedo, musím říci, že nyní od roku 2013 a za těch prvních dvou eh, let budeme mít ještě další zdroje náboru a to pro nás bude velice důležité. Jak jste správně říkal, končí přechodné období a víceméně se nám daří dosahovat třetiny cílů, které eh, zde byly ohledně národních diplomatů a uvidíme, jak budeme postupovat dále. Jenom bych rád zmínil to, že když o tomto diskutujeme s členskými státy, mnohé zastávají názor, že by si přáli získat zpět mnohé z těch diplomatů, eh, které na čtyři roky nám poskytli, protože by rádi využili toho, že tito diplomaté eh, zdokonalili své znalosti a zkušenosti s evropskými záležitostmi, takže by je rádi dostali zpět do své národní diplomatické služby aby eh, tež oni mohli mít prospěch z jejich zkušenosti. Ještě jednou vám chci, pane předsedo, poděkovat za vaše dnešní pozvání. Thank you very much. That it's a different... Děkuji. Ano, to je ten eh, rozdíl mezi Němci a Francouzi, jak jsem o tom mluvil, ten koch d'esprit, d'esprit de koch. Hm. hm. <laughs> Thank you for reminding me, Pierre. <laughs> Děkuji, že se mi to, Pierre, připomněl. Nyní má slovo pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že toto už je druhá diskuze, pokud jde o revizi e SVČ a myslím, že to zcela jasně ukazuje, jaké jsou ty návrhy, které nejvíce zajímají Evropský parlament. Jednak eh, jsou to ty zkušenosti, které se podařilo eh, získat a také úspěchy, které se podařilo dosáhnout, pokud jde o ustavení ESVČ. Už eh, samotný vznik této instituce za těch obtížných okolností, které dnes existují vnitřně v Evropské unii, je to obrovský úspěch, že tato instituce vůbec vznikla. Takže kdybych z tohoto pozitivního úspěchu měl eh, výjít, eh, myslím, že bychom se z toho měli poučit a dále si říci, jak bychom mohli ESVČ zlepšit. Já chci poděkovat eh, panu Brokovi a panu Gualtierimu a zaměřil bych se na tři možnosti zlepšení. Jednak jsou to organizační aspekty spolupráce s komisí a pak jsou to otázky personální a finanční. Pokud je o organizační záležitosti, pane předsedo, tak si myslím, že by bylo možné usilovat o vytvoření jakési zahranič, rady pro zahraniční politiku, kde eh, což by byla jakási rada, která by propojovala Evropskou komisi a ESVČ a mohly by tam být i další speciální zástupci či vyslanci, eh, kteří by řešili nějaké konkrétní záležitosti. Kromě toho, a to vše by spadalo pod eh, generální sekretariát, jehož roli bychom tady měli posílit, by mělo vzniknout oddělení strategického plánování, které by stanovovalo politické priority a bylo by také schopno předkládat návrhy na optimalizaci eh, SVČ. To je samozřejmě pouze návrh, jeden z mnoha, mohou vzniknout pochopitelně i eh, další, ale je třeba definovat eh, eh, ty politické a administrativní kompetence tohoto úřady, úřadu. Pokud jde o to, co by se mělo posílit, tak je to především ten komunitární zájem. Já myslím, že bychom měli jít právě směrem posílení toho komunitárního aspektu spíše, než to řešit mezivládní, eh, mezivládním uspořádáním nebo režimem. Já si myslím, že toto už nám ukázalo zcela jasně, že výhodnější. Osvědčilo se to i například v jiných oblastech, jako je třeba obchodní politika a v podstatě to doložil i pan Vimont. A nejvyšší představitelka pro zahraniční e, politiku by měla možná více pozornosti zaměřit také na kompetence, které v tuto chvíli má jakožto místo předsedkyně komise a měla by zapojit do diskuze o vnějších aspektech také ostatní komisaře. Pokud jde o finanční záležitosti, tak to musíme vidět hlavně v situaci současné krize a hledat tady doplňkovost e, s diplomatickými službami jednotlivých členských států do toho spadá samozřejmě možnost sdílení konzulátu. My toto řešíme například i ve Španělsku. Dále je třeba eh, zbavit se rigidity finančního nařízení, aby nejenom šéfové konzulátů, ale i zástupci eh, se mohli více podílet na stanovování závazků. Pan předseda Brok hovořil o personálních otázkách a o tom, že je potřeba držet eh, morálku eh, mezi zástupci Evropské unie. Samozřejmě, že teď jsme procházeli jakýmsi přechodným obdobím, ale myslím, že teď už jsme ve fázi etablovanosti, máme tady evropské delegace, konzuláty, kde jsou eh, příslušní úředníci, kteří udržují vztahy i s námi, s Evropským parlamentem a myslím si, že tady je důležité jedno kritérium pro volbu zástupců a vedoucích delegací a to je, zda jsou odhodláni skutečně bránit komunitární aspekt, komunitární zájem a zda mají v této oblasti, kromě diplomatických zkušeností, i tyto konkrétní komunitární zkušenosti jimiž mohou přispět. Pokud jde o systém výběru, tak tady máte pravdu, pane předsedo, že ESVČ v okamžiku, eh, kdy vybírá eh, vedoucí delegace tak se samozřejmě snažila vždy postupovat eh, transparentně, obracela se i na jiné evropské instituce a členské státy. Já myslím, že při jmenování velvyslanců pro evropské diplomatické mise vždy probíhal velice hloubkový výběrový eh, proces, do kterého často byly zapojeny hm, členské eh, státy. A já myslím, že za toto je skutečně třeba ESVČ poděkovat a uznat eh, kvalitu tohoto eh, výběru. Co je tady také eh, jako možnost ke zvážení, je, že by se do práce ESVČ zapojili už stávající pracovníci jiných evropských institucí. To se musí zvážit. A na závěr, pane předsedo, eh, chci říci, že si myslím, že musíme usilovat o určitou eh, rovnováhu. Teď už budu končit musíme docílit rovnováhy, pokud jde o zastoupení v řídících orgánech ESVČ máme tady generální sekretariát, to jsou hlavně eh, diplomaté, eh, musí to být diplomaté opět, kteří eh, zastupují i ten komunitární aspekt a nejenom aspekt jednotlivých hm, členských států. Myslím, že pan Sullivan, který byl generálním tajemníkem komise, byl v tomto ohledu neprávem eh, kritizován a myslím si, že je potřeba ocenit jeho práci, pokud jde o spuštění ESVČ. Takže jinými slovy, jde tady o tu eh, rovnováhu, kterou je potřeba nastavit ve vedení ESVČ. A důležité je, to jste říkal i vy, pane eh, předsedo, nesmíme podkopávat morálku pracovníků evropských eh, delegací. Děkuji. Frau Gomez. Paní Gomes. Děkuji, pane předsedo, děkuji za váš návrh zprávy, který si pečlivě projdu. Já myslím, že Roberto společně s vámi se to snaží eh, dobře zpracovat a navázat na eh, už výstupy z minula. Já bych řekla jenom to, že pro mě je důležité, aby na základě tohoto přeskumu, a myslím, že to v tom textu musí být jasně uvedeno, vysoká představitelka bude skutečně vykonávat úlohu, která jí byla připsána smlouvou a že se stane skutečnou koordinátorkou eh, za komisi v oblasti vnějších akcí. Je potřeba, aby oslovila ostatní komisaře, aby a vyzvala je, aby dbali na politické linie, které stanoví pro oblast zahraniční politice ve svých oblastech, za něž odpovídají, ať už je to rozvoj, obchod, energetika. a nebo práce v oblasti rozvojové spolupráce. Myslím si, že to souvisí eh, s tím posílením esprit de corps, jako to mluvil pan velvyslanec, je evidentní, že to je nezbytné. Ale jak esprit de corps docílit a jak ho zakomponovat do práce ESVČ, pokud se to nedaří v těch nejvyšších patrech této instituce. My samozřejmě podporujeme vysokou představitelku to musí cítit naši podporu a je třeba takto zajistit soudržnost evropských politik a jejich efektivitu. A s tím se souvisí financování. Eh, máte tam i kapitolu o financování, což je dobře, ale teď je třeba se podívat na to, jakým způsobem probíhá provádění rozpočtu, pokud jde o jednotlivé nástroje. Já si myslím, že to je přesně ta oblast, eh, kde to spojení SVČ se službami Evropské komise, jejich propojení a sladění je nesmírně důležité. A zatím tady nevidím žádný takový soulad, spíše boj a konkurenci. Takže tady musíme ještě eh, odvést hodně práce a ten dobrý příklad eh, musí pocházet od vedení institucí. Dále vidím, že ve zprávě hovoříte o významu ehm, zástupců. Já si myslím, že i vzhledem k těm eh, současným finančním omezením jeden zástupce úplně stačí. Ten zástupce i to už je politická funkce, více než politická funkce. Takže samozřejmě jsou s tím zpěty některé sensitivní záležitosti, ale především eh, je to člověk eh, politický, je to politická funkce, ať už jsou to zástupci mm, pro jakoukoliv oblast. Zástupce musí být schopen nahradit vysokou představitelku, pokud je mimo své působiště kvůli služební cestě nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Jinak se shoduji s tím, co řekl pan Salafranka. Souhlasím s tím, že je potřeba, aby členské státy se chopily svých odpovědností v oblastech, jako je například sloučení zastupitelství a konzulátů v některých eh, státech. Zatím toho, těchto příkladů není příliš, ale Třeba v Iráku by se to více než hodilo, abychom úsilí spojili už jenom z finančních důvodů. Takže to by měla být jedna z priorit, ale jsou tu i další priority. Například jsme navrhli Bengázi, společný konzulát v Bengázi. A znamená to, že musíme změnit přístup. My už jsme říkali SVČ, že se musí připravit na to, že bude pracovat i v riskantních, nebezpečných oblastech a pokud její přístup bude, že budou skutečně velice přísně dodržovat bezpečnostní pravidla, tak ničeho nedocílíme. Pokud naši diplomaté budou působit jenom ve velice bezpečných místech, tak zkrátka mnohého nedocílíme. To je zásadní věc. Já samozřejmě chápu, že třeba dosáhnout rovnováhy mezi eh, riziky a bezpečností, ale určitá rizika sebou diplomatická profese nese. To zkrátka není bezpečné povolání, je to pod, poměrně riskantní, nebo stejně riskantní, možná i více riskantní než třeba armádní profese. Takže si myslím, že tímto bychom se v naší práci neměli nechat omezovat. Nelze přijmout tak přísná bezpečnostní pravidla, jako má ESVČ dnes, protože to nám vlastně brání v efektivní práci. Děkuji. Uh, uh, děkuji, paní Nates. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji vám i panu spolupravodaji. Vyslechli jsme si paní Gomeš, Myslím, že bychom se řídili jejím návrhem, eh, tak eh, se ESVČ ocitne ve dosti nepříjemné situaci. Včera večer jsem dostala tento dokument, bohužel jsem neměla čas eh, ho řádně prostudovat a společně s kolegy prodiskutovat, takže teď řeknu čistě svůj osobní názor. Možná, že to ale kolegové vidí trošku jinak, takže mm, berte to trochu s výhradou to, co řeknu. Jinak souhlasím s vaším názorem a podobně se vyjádřili i předřečníci, že vytvoření ESVČ a spuštění ESVČ samo o sobě je úspěchem, protože k němu došlo v době, eh, která byla stanovena ve stanoveném časovém plánu. I to je pro mě samo o sobě zázrak. A navíc SVČ funguje mnohem lépe, než jsme na začátku očekávali. Ačkoliv úplně všechna naše očekávání asi naplněna nebyla. Největší problémy, a ty jsme zřejmě všichni očekávali, já osobně jsem je třeba očekávala, Některé věci zkrátka šlo předpokládat. Například eh, to přetahování mezi ESVČ, eh, službami komise, diplomatickými službami členských eh, států. Takže ten boj o tu působnost tady je i také se sekretariátem rady, dokonce generálním sekretariátem rady, nakolik jsem slyšela, tak vztahy Eh, mezi generálním sekretariátem Rady a ESVČ, kdybych to měla říct diplomaticky, jsou eh, dosti chladné. Leda bych se pletla, nebo můj zdroj informací by se pletl. Ale Jinak se mi líbí ten diplomatický přístup našich spoluzpravodajů, kteří správně říkají, že je potřeba dosáhnout zlepšení, pokud jde o strukturu komise. A já myslím, že to má znamenat, že když říkáme, že místo předsedkyně vysoká představitelka by měla eh, vlastně informovat všechny ostatní komisaře o eh, zahraničně politických aspektech její práce, že to je skutečně její, mm, její eh, odpovědnost a nikoliv odpovědnost předsedy komise. Taky velice diplomaticky mlčí naše spolupravodajové, pokud jde o roli Evropské rady. Takže ať je to jak chce, když se podíváme eh, na pracovní materiál ministru zahraničních věcí, tak eh, vidíme, že zde jsou jisté názorové rozdíly mezi tím, co říkají oni a co říkají naši spoluspravodajové. A myslím, že ti mají pravdu. Myslím, že je jasné, že ministři zahraničních věcí eh, vidí těch 30 diplomatů z národních diplomatických sborů jako jakési minimum, zatímco my to vnímáme jako maximum. My jsme už 30% dosáhli, takže máme pocit, že je naplněn ten slib a oni to vidí evidentně jinak. Uvidíme ještě, jak dopadne to hlasování, ale členské státy už by neměly mít asi další odpovědnost za výběr pracovníků ale vidíme, že ministerstva zahraničních věcí členských států to vidí jinak a velice rádi by nadále do tohoto procesu eh, personálního výběru zasahovali. Pak je tady eh, další jejich návrh, návrh členských států, o kterém se tady nehovoří, a to, že politika sousedství by se měla zakomponovat eh, to kompetence eh, SVČ. Nevím, co zatím je, opravdu nevím, ale něco zatím asi bude. Kromě těchto záležitostí bych se ještě zmínila o dvou věcech v tomto textu. Vy ve svém návrhu eh, v písmenu G hovoříte o operaci v Mali a já jsem si jistá, že ano, k tomu můžeme říct skutečně mnohé. A myslím si, že jsme možná dokonce i slíbili, že o tom budeme v blízké budoucnosti trochu podrobněji za zavřenými dveřmi hm, hovořit, abychom mohli probrat všechny aspekty. Nevím, jestli je to skutečně dobré. tady tak povšechně mm, pochválit ten vývoj eh, eh, situace eh, v Mali, tak jak je to uvedeno v tom bodu odůvodnění G. No, uvidíme. Pak je tady bod odůvodnění I, kde se hovoří o evropských bojových uskupeních, ale pak už se to tam nikde neobjevuje tak je mi to takové trochu zvláštní. Viděla jsem to také v návrhu zprávy Janaky, kde se také hovoří o těchto bojových eh, skupeních, ale nevím, jestli je to takto správně. To je ode mě všem. Děkuji za pozornost. Ja, herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Děkuji za tento návrh zprávy, jenom několik poznámek. K bodu 7 vy jste navrhoval, navrhovali, že eh, by se eh, ředitelství pro zahraniční politiku začlenilo do S, eh, SVČ. Nevím, jestli skutečně máme usilovat o sloučení SVČ s tímto ředitelstvím pro nástroje zahraniční politiky zda do toho organigramu to nějak zapracovat. Ono jako organigram se to může snadno vypracovat, ale otázka je, jak to bude fungovat. Potom k jedenáctému odstavci zde hovoříte o službách rady, eh, pardon, o konzulárních službách. Eh, já myslím, že členské státy jsou dnes otevřenější, eh, více chtějí slučovat konzulární služby a slučovat je také s evropskými delegacemi, více využívat synergii. A já bych zde chtěla zdůraznit, že by to také znamenalo, že členské státy by musely SVČ vyslat určité zdroje, protože pokud máme vytvářet eh, sloučené konzulární služby bez dalšího personálu navíc, tak si myslím, že to nemůže skončit nějak dobře. Pokud jde o odstavec číslo 16, tak tady je Eh, důležité, aby existovala nějaká možnost reagovat na krize, protože řízení eh, reakce na krize by se mělo vyjasnit, aby také bylo jasné, co tím myslíme. Pokud jde o sedmnáctku, tak tento odstavec je velice dobře naformulován tomu, co říkal pan Vimont. Já myslím, že je dobré využívat eh, různých odborných znalostí, ale musíme si jasně nastavit eh, k si velení. Můžeme sdílet eh, odborné zkušenosti a znalosti v rámci CPCC ku příkladu a tak, to je v pořádku, ale já myslím, že tady nejde o slučování odborných znalostí, já myslím, že tady jde o ten řetězec velení, který je velice důležitý. A poslední věc, to je odstavec číslo 35, kde správně říkáte, že musíme nastavit eh, lepší genderovou a zeměpisnou vyváženost. Kdybych měla odkázat na dokument paní eh, Linen, ta na straně 2 správně říká, že v bodu odměnění 15 nařízení se hovoří o tom, že je potřeba podporovat rovné příležitosti a nic takového se prozatím nestalo, takže bychom na to měli také, také odkázat. A k tomu, co jste říkal, pane Broko, diplomatické akademii, tak podobný odkaz se objevil už v našem dřívějším eh, usnesení, ale opět zatím se, jsme nic takového neviděli. Jinak si myslím, že ten dopis, který tady máme k dispozici, je velice dobrý. Děkuji. Nyní pan Tenok, prosím, děkuji vám, pane předsedo shodou náhod eh, House of Lords eh, také zpracoval zprávu o fungování ESVČ a měl se možnost do ní nahlédnout a naše názory se dosti shodují. Tato zpráva, eh, anglická zpráva, hovoří o neutralitě, o tom, že je potřeba zajistit také to, aby platy úředníků nebyly přes příliš vysoké, rozhodně ne vyšší než ty, které jsou v diplomatických službách větších členských států. A máme doklady o tom, že bohužel tomu tak je ve Spojeném království. Pokud jste britským velvyslancem, tak platíte ze svého platu britské daně. Pokud je tedy váš plat vyšší eh, tady ve SVČ a platíte jenom evropské daně, tak jste na tom samozřejmě mnohem lépe, což v době eh, finančních škrtů pochopitelně nepůsobí dobře. Takže ty platy, by měly být srovnatelné, o tom hovoří ta britská zpráva. A bohužel tlumočení už v tuto chvíli není k dispozici